Uh, ladies and gentlemen, good afternoon, Dámy a pánové, dobré odpoledne. Eh, neuplynula ještě ani akademická čtvrtdinka a já už vám navrhuji, abychom pokračovali v našem jednání. Mám to potěšení, že budu předsedat dnešnímu, dnešní odpolední diskusi tématem jsou ekonomické výzvy, rozvoj, spolupráce a krize. Eh, tématem tedy prvního panelu je hospodářské výzvy, rozvoj, spolupráce a krize. Dámy a pánové, protože já nechci, nechci plítvat časem, který máme k dispozici, chci ho věnovat především řečníkům a pak také diskusy. Proto Velice stručně uvedu toto poledne ve dvou bodech. Prvním bodem samozřejmě je jak eh, nové eh, instituce parlament eh, a ostatní, jak prostě reagují na dnešní výzvy, zejména tu největší výzvu, eh, kterou je nezaměstnanost mladých. Eh, nezaměstnanost mladých existovala už za předchozího režimu, ale revolta, povstání určitě vytvořily eh, naděje a očekávání u mladých lidech. Doufali, že se věci velice rychle zlepší. A možná se to tak úplně nestalo. Jak tedy pociťujete toto, tento problém? To je první bod. A druhý bod? Řada islamistických stran chce uplatňovat princip islámského hospodářství, pakliže to vůbec existuje. A, a pokud existuje takový islámský přístup k hospodářství. Otázka tedy zní, jak se díváte na výzvy, které vyplývají z tohoto dilematu a jak si myslíte, že ekonomiky, které by mohly být řízeny principy islámské ekonomiky, jak by mohly takové ekonomiky se začlenit do světového systému, který zdaleka není koherentní a eh, kde fungují eh, pravidla VTO. Eh, VTO není žádnou anarchií, naopak je to velmi zaměřeno na přísná hospodářská a obchodní pravidla. Máme tady několik eh, řečníků. Eh, především je chci představit a pak jim dát možnost, aby se vyjádřili. Prvním řečníkem, je, no, prvním účastníkem je naše zpravodajka paní Sara Čajes, eh, která eh, je z Carnegie Endowment for International Peace ve Washingtonu. A jestli tomu tedy dobře rozumím, tak eh, ona má úžasný životopis. V současné době pracuje na vztazích mezi eh, korupcí a nárůstem militarismu na druhé straně. Sara Chayez, ona mě poučí, jak správně vyslovovat, je také autorkou Punishment of Virtue Inside Afghanistan Below Talibans. A je pracuje v významných eh, novinách a časopisech. Eh, paní Čajes, chtěla jsem vám dát slovo, ale hm, teď si uvědomuju, že budete hovořit až na závěr. Tak pokračuji k dalším řečníkům. Pan Same Fahzi Henjen z Egypta. Doktor Favzi Henjen je členem Rady Šura v Egyptě a je také eh, v, pracuje také v Alexandrijské knihovně v eh, středisku pro studia. Od roku 2009 pracoval jako eh, poradce pro ministerstvo pro populaci a pro některé mezinárodní organizace jako USAID a UNESCO je eh, vystudoval také například eh, účetnictví ve veřejných orgánech na Kahirské univerzitě a je eh, také um, absolventem univerzity Sussex. Dále je tady Mohamed Ben Salem, který je ministrem zemědělství v Tunisku a patří do strany Enahda Vy jste tedy ministr eh, zemědělství, byl, řídil se stranu Enahda a byl jste členem jejího výkonného výboru. Od roku 1989 jste odborníkem na vodní zdroje a také inženýrem i profesorem na Vysoké škole zemědělské v Tunisku. A Absolvoval se také Štrasburskou školu vodohospodářství. Dále je tady doktor Hakima Fasli ze strany eh, Spravedlnost a rozvoj. Eh, je profesorem na Univerzitě Hasana II. a je také členem Marockého eh, parlamentu ve výboru pro rozpočet a hospodářské záležitosti. Vyučuje na právnické fakultě, eh, kde eh, vyučuje makroekonomii a finanční záležitosti. Já nechci upadnout do takové té pasti, že eh, bych eh, žádala eh, naši řečnici, aby jako jediná žena začala hovořit jako první. Já do této pasti neupadnu, obrátím se naopak na pana Ben Salema, ministra zemědělství Tuniska a požádám ho, aby on hovořil jako první, má na to 10 minut. Šukran, Děkuji. Především chci poděkovat Evropskému parlamentu za toto pozvání, protože se domnívám, že opravdu potřebujeme upřímný dialog eh, s obou stran Středozemního moře. Většinou eh, slyšíte jiné než nás, jiné, kteří o nás hovoří. Dnes eh, máte příležitost vyslechnout nás přímo. Dále jsem byl velice eh, rád, že jsem se mohl zúčastnit dopolední diskuse a slyšet, co řekl pan Bok a pan Výman a e, že jsem mohl sledovat, e, co se děje na druhém břehu Středozemního moře. A e, situaci, která proběhla v našich zemích, se říká jaro, arabské jaro. A budeme tomu říkat jaro i nadále. Ovšem, kdyby někteří začali eh, to nazývat eh, islámskou zimou, tak já bych vás jenom ujistil, že u nás v zimě svítí hodně slunce. A kromě toho také zima je obdobím, kdy prší. A já jako minister zemědělství považuji zimu za nejkrásnější roční období, protože bez zimy by zemědělství u nás nemohlo fungovat. Naše dnešní zasedání je tedy věnováno hospodářství. Než ale začnu hovořit o tom, co se děje dnes, dovolte, abych vám řekl, co jsme zdědili od starého režimu. 800 eh, tisíc nezaměstnaných, z toho 250 tisíc Eh, vysokoškoláků nezaměstnaných. To jsou čísla, které jsme zdědili od režimu Ben Aliho. Za jeho vlády také byl růst 2,2 I přes eh, řadu problémů, eh, na které jsme narazili, se nám podařilo zvýšit míru růstu na 3,6 když si to srovnáme s našimi sousedy, pak tato míra je vyšší než u našich sousedů. Eh, pravda, naši sousedi mají jiné problémy, eh, jinou situaci jako dědictví z minulosti. E, ta revolta, ta byla jako, jako takové zemětřesení, kdy přijde nejdříve první otřes a pak se projevuje ještě následné zemětřesení, takové repliky zemětřesení, další otřesy. E, ty otřesy jsou už teď e, menší, než byly původně. Jak jsem řekl, míra růstu je 3,6 a Podle eh, nezávislých odhadů se nám podařilo vytvořit 112 eh, tisíc pracovních míst, což jsou čísla eh, z prosince loňského roku. Přes 20 tisíc pracovních míst je ve veřejné službě, ve státní službě. To zahrnuje leden, únor, březen tohoto roku. Takže Dnešní číslo je 130 tisíc pracovních míst, které jsme vytvořili. Když si toto číslo srovnáme s tím, eh, čeho dosáhlo tuniské hospodářství před revolucí, pak můžeme říci, že letošní rok je nejlepším rokem tuniského hospodářství z hlediska vytváření pracovních míst. V roce 2007, což byl nejlepší rok za starého režimu, bylo vytvořeno 70 tisíc eh, pracovních míst. To znamená, že nám se podařilo vytvořit prakticky dvojnásobek toho, eh, co se podařilo minulému režimu vytvořit za ten nejlepší rok v jeho existenci. A pokud jde o těch eh, 670 tisíc nezaměstnaných, kteří stále zbývají, těch mladých, kteří ještě práci nenašli, no tak v jejich očích jistě vláda stroskotala, protože dva roky po revoluci oni stále čekají, až najdou práci a to představuje opravdu problém. Přesto ale ani v opozici, ani ve vládě Eh, není možné slíbit, eh, že se vytvoří tolik pracovních míst, kolik je nezaměstnaných, až, až těch 800 tisíc eh, míst. Jak přesvědčit ty mladé, kteří nesehnali práci, že ještě nějaké možnosti jsou, že se ekonomika bude zlepšovat a že jsou v budoucnu možnosti, že budou takové příležitosti? Otázka tedy zní, proč se nám nepodařilo udělat ještě víc? Jak víte, eh, ekonomiky ve světě jsou navzájem propojeny. My jsme velice spojeni se evropskou eh, ekonomikou a bohužel krize v Evropě vede k tomu, že továrny, které pracují v Tunisku, zejména v zpracovatelském průmyslu, eh, a jako subdodavatelé evropských podniků, tak prostě nemají zakázky. A to nám brání vytvořit více pracovních míst. Dále jsou tady určité sliby, které na eh, samitu G8 v Dovilu ve Francii zazněly ze strany rozvinutých zemí, které slíbily, že pomohou zemím arabského jara. A bylo oznámeno 8 až 10 miliard dolarů na takovouto podporu konkrétně tuniské ekonomice, aby Tunisko mohlo eh, reagovat na eh, žádosti mm, nezaměstnaných. Bohužel, ale tato pomoc se neskonkretizovala. Slíbených 10 miliard Tunisku nebylo dodáno. Ani jeden jediný dolar z nich nebyl dodán. Můžeme si tedy klást otázku. Ty miliardy které nám byly slíbeny. Eh, nebyly nám dány proto, jak dopadly volby? A nebo je to důvodem evropská krize, která dusí evropské země a to by vysvětlovalo ty mm, nedodržné sliby. Já osobně dávám přednost té druhé odpovědi, ale pravda je, že i první odpověď je hypoteticky možná. Eh, na vysvětlenou, proč eh, příslip nebyl dodržen. My jsme ale dnes nepřijeli sem proto, abychom žádali pomoc nebo abychom připomínali nedodržené sliby. My jsme přijeli proto, abychom řekli, že Americká ekonomika získala velké výhody z podpory, kterou poskytla Evropě po druhé světové válce. To bylo prospěšné i pro americkou ekonomii a zase naopak Evropa měla velký prospěch z pomoci, kterou poskytla Španělsku a Portugalsku poté, co došlo k politickým změnám v těchto zemích. Západní Evropa opět ekonomicky velmi získala pomocí, kterou poskytla východní Evropě. A celá Evropa eh, má výhody z rozmachu nebo z rozvoje hospodářství ve východní Evropě. My žádáme investice, protože investovat do zemí arabského jara, to eh, představuje důvěru v budoucnost. Eh, jsou to, je to tedy investice střednědobá nebo i dlouhodobá. A myslím, že ta je ve, v zájmu všech, v ekonomickém zájmu všech a to by umožnilo eh, šířit demokratické principy. To pak je eh, ve prospěch obou stran. A tady vzniká otázka. Je tady optimismus? Je tady opravdová vize do budoucna? Je tady zájem investovat do ekonomik Evrop- arabského jara? A já, když říkám Evropské jaro, tak do toho zahrnuji i Maroko, i když Maroko neprodělalo revoluci. Protože e, arabské jaro, to je jaro demokracie a já do toho zahrnuji i Maroko, protože si myslím, že se Maroko do toho sice jinou cestou, ale také zapojilo. Já myslím, že čas, který jsem měl k dispozici, jsem vyčerpal, takže uh, tady ještě využiju dvou minut, které mám a řeknu, že ekonomické, ekonomická opatření eh, podle islámu nebo islámské principy hospodářství. Islámské hospodářské principy ty eh, nacházíme především v islámských financích Eh, Londýn, Paříž, Lucemburg vlastně nás předběhli v uplatnění takových islámských pravidel financí. A my vás eh, žádáme, podpořte islámské bankovnictví. My máme vlastně spoždění za evropskými zeměmi. Kdybychom vytvořili fond Zakat v Tunisku, tak eh, to je vlastně na základě dobrovolného příspěvku. To mě připomíná například katolickou charitu ve Francii. Je to asociace, která pomáhá chudým. To není islámská ideologie, ta nic takového nediktuje. Jsou to potřeby lidových vrstev, chudých vrstev, které takovou pomoc potřebují. Já nemyslím, že je tady Eh, nějaká islámská hospodářská teorie, která by stála proti zásadám VTO nebo mezinárodního obchodu. Naopak, islámské hospodářství je liberální hospodářství a podporuje individuální iniciativu. A v této oblasti není žádný problém, není důvod se čehokoliv obávat. Eh, ne, není tady taková islámská teorie, která by stála proti mezinárodní teorii. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře. Eh, já jsem vám přidala ještě dvě minuty a eh, s tím, to když započtu, tak jste naprosto respektoval eh, čas, který jsem vám vyhradila. A nyní pan doktor Samich Vavzi Heněn. Oh, Henen, Henen. Hm? Henen, ano. Děkuji. Děkuji, abych poděkoval Evropské unii a také instituci Carnegie International za pozvání. Myslím si, že diskuze je velmi konstruktivní, že je velmi dobré hovořit o ekonomické situaci, svobodě vyznání, restrukturalizaci v zemích arabského jara. Pokusím se obecně pohovořit o politické ekonomice v Egyptě z čistě ekonomického hlediska. Egyptské hospodářství stále ještě trpí za závažnou silnou recesí. Vláda tedy čelí celé řadě úkolů, které se hromadí a týkají se obnovy hospodářského růstu, důvěry v, trhu, v trh. Jde o nejistotu, která zavládla na trhu a e, to negativně ovlivnilo hospodářský růst. Podle vládních statistik očekáváme růst ve výši pouze 2 v tomto roce. a v daňovém roce 2013-2014 tomu bude podobně, jak řekl pan uh, premiér eh, v radě Šura. Pokud jde o nezaměstnanost, tak ta dosahuje zhruba 13 Průměrná délka doba, do, trvání nezaměstnanosti je u velké části nezaměstnaných 3 roku, roky. Uh, Bohužel většina nezaměstnaných jsou ti, kteří právě opustili školu. Mladá generace v Egyptě volá o, po svobodě a e, spravedlnosti a my si uvědomujeme, že to negativně ovlivňuje i hospodářskou situaci v Egyptě. Vláda oznámila 800 20 miliard, co by egyptský rozpočet na příští finanční rok. Deficit bude zhruba 200 eh, miliard, alespoň s tím tak eh, počítá vláda. Vláda navrhuje reform, eh, program postupných reform, které by se měly postarat o to, že budeme bojovat proti daňovým únikům, budeme rozšiřovat vysokorychlostní internetové připojení a budeme se také snažit překonávat eh, státní zadlužení. Pokud se podíváme na to, jak vypadá současná situace, tak jsou tu některé závažné problémy. Jde o to, abychom stabilizovali hospodářství, abychom e, kontrolovali korupci, abychom se postarali o inkluzivní růst. A musím říct, že v této souvislosti je ta situace znepokojivá až alarmující. E, makroekonomická stabilizace předpokládá, že budeme provádět i nepopulární opatření. To znamená, že snížíme eh, podporu, zvýšíme daně a takováto politika povede k sociálním nepokojům a politickému nepokoji. Pokud by se vláda pokusila zavést takováto nová opatření a zároveň předem nevytvořila široký konsenzus mezi různými politickými aktéry, včetně především zástupců opozice, tak by to vedlo eh, k dalšímu eh, k dalším politickým problémům, ale pokud by naopak vláda zavádění takovýchto reform odkládala, snažila se získat mimořádnou eh, finanční podporu od místních spojenců, tak by to sice ten problém odsunulo, ale eh, jednou by ta situace eh, vyvstala znovu. To znamená, že takováto opatření znamenají, že musíme vytvořit politický konsenzus. To je předpoklad. Musíme vytvořit politickou schodu mezi různými politickými eh, frakcemi, včetně opozice. A to je možné pouze tehdy, pokud budeme diskutovat o těch nejpalčivějších otázkách, včetně volebního práva, včetně revize ústavy, včetně reformy soudnictví, eh, ty nejspornější, to jsou nejspornější otázky, které se nyní řeší mezi vládou a opozicí. Nicméně pokud chceme politickou situaci v Egyptě stabilizovat, tak musíme činit kompromisy, ústupky. Pokud chceme vytvořit stabilnější demokratický přerod v Egyptě, tak je ten politický dialog a koncenzus eh, zásadní. Mám ještě několik poznámek na závěr. Zmínil jsem statistické údaje, zmínil jsem plány vlády, současný antagonismus mezi opozicí a vládnoucí koalicí a mám několik eh, závěrečných poznámek, eh, ke kterým jsem dospěl eh, co by poslanec, co by ve své, při své práci v parlamentu a také co by analytik. Myslím si, že pokud by finanční reforma byla představena bez širší uh, vize, tak by to byl problém. Je to jedna ze situací, kterým dnes čelíme. Pokud chcete překonat současné finanční problémy, tak to zároveň znamená, že se musíte vrátit ke starým sloganům, které zaznívaly během revoluce. To znamená sociální spravedlnost, politická svoboda. To znamená, že musíte formulovat vizi rozvoje, která se bude zaměřovat na všechny eh, skupiny v egyptském v Egyptě a takováto vize zatím chybí, nebo já jsem ji alespoň neviděl. Pokud se podíváte na diskuze, které jsou vedeny v různých sdělovacích prostředcích, tak zjistíte, že většina diskuze se soustředí na korupci, na spory mezi různými politickými ale zatím jsem neze- neviděl, že by došlo ke zlepšení vzdělávacího systému, že by se posílila role občanské společnosti, že bychom skutečně se postarali o hospodářský nebo sociální pokrok Egyptě. Nic takového se zatím nestalo. Eh, kromě toho vidím, že eh, při styku s eh, nevládními organizacemi dochází k určitým autoritářským tendencím. To především na venkově. Hlavním úkolem je to, abychom se přiměli lidi, aby se soustředili na vytváření sociálního kapitálu a tím přispěli také k ekonomickému rozvoji. Podle oficiálních statistik 25 lidí eh, ve městech eh, pod hranicí chudoby. 50%, to může být v horním, kde já se ptám, jak je možno eh, chudobu eh, překonat, protože chudoba souvisí s mnoha jinými okolnostmi, ať už je to eh, sexuální obtěžování a tak dále. Je to sociokulturní problém. Jak můžeme chudobu překonat bez širšího plánu rozvoje? Druhý komentář. jsem poměrně skeptický, pokud jde o schopnost současné vlády dosáhnout skutečné ekonomické restrukturalizace v Egyptě. Myslím si, že politický přístup současné vlády je poměrně nezodpovědný, slabý, vláda není schopna komunikovat se širokými vrstami egyptské společnosti. A v tomto případě nejde o antagonismus mezi islamisty a sekularisty, protože v islámském táboře najdete také velmi eh, rozlobené hlasy, eh, které volají po změně vlády. Dokonce mám i některé přátelé ze strany eh, Svoboda a Spravedlnost, které, kteří také kriticky hodnotí působení současné vlády. Třetí poznámka. Třetí kritický komentář. Nemohu eh, oddělit socioekonomická práva od čistě eh, ekonomických práv. Já si vzpomínám na naši dopolední diskuzi, hovořili jsme o náboženské svobodě v Egyptě a mohu říci, že některé, některá náboženská napětí jsou dána socioekonomickými problémy, ale zároveň tu skutečně dochází k diskriminaci určitých skupin egyptského obyvatelstva, včetně křesťanů. To je patrné na mnoha otázkách, na mnoha situacích. Nicméně, pokud se lidé rozhodnou, že budou migrovat, že půjdou někam pryč, protože uh, uh, jsou k tomu vedeni eh, socioekonomickou situací, tak co to znamená? Znamená to, že vzdělaní lidé, ku příkladu křesťané, odejdou pryč a dojde k dalšímu odlivu mozku z Egypta. Eh, odejdou křesťané i někteří muslimové, ale eh, křesťanů je mnohem více mezi těmi, kteří odcházejí. To znamená, že ztrácíme lidský kapitál, sociální kapitál, ale také finanční kapitál. A na závěr mi dovolte, abych navázal na to, co řekla paní předsedkyně. Vrátím se k tomu eh, v několika málo vteřinách. Jde o eh, islámskou teorii ekonomiky. Já si uvědomuji, že doposud jsem neviděl komplexní teorii islámskou teorii ekonomiky. V učebnicích něco takového najdete, nicméně pokud jde o praxi, tak já od islámských stran očekávám, že když se dostanou k moci, budou reflektovat ve své sociální hospodářské politice tuto islámskou doktrínu. E, zatím jsem nic takového nezažil a dokonce e, je možno pozorovat určitý antagonismus v rámci islámských stran. Mohu to e, ukázat na příkladu eh, eh, půjček vždycky, když Vždycky, když schválíme, když si půjčíme další peníze, tak dojde k diskuzi mezi islámskými stranami o přípustnosti té půjčky jako takové. To znamená, že to je eh, rozporuplné i v rámci jednoho eh, náboženského kontextu. A to znamená, že je na čase, abychom odložili jakékoliv filozofické, teoretické doktríny. Jde o to, abychom se soustředili na veřejnou politiku. Pokud budeme mít veřejnou politiku, která správně reflektuje základní hodnoty islámu, tak se domnívám, že to bude dobrý okamžik a dobrá příležitost pro změnu v našem společenství. Nicméně jsem poněkud skeptický, protože politiky, které jsem dosud zažil, eh, spíše reflektují nové liberální trendy v ekonomice bez jakýchkoliv rozdílů. Nejsou tu zakotveny žádné náboženské vhledy, perspektiva nebo hodnoty. Já si myslím, že ještě musíme počkat na dobu, kdy zažijeme islámské hospodářské, islámskou hospodářskou politiku, která by reflektovala nový eh, přístup, ne ten současný, ale zároveň ne takový, který jsme zažili za eh, prezidenta Mubaraka. Děkuji. Děkujeme, pane doktore, a nyní předávám slovo panu eh, doktoru Hasima Fakli. Prosím, máte slovo. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Eh, Děkuji. Děkuji jménem milosrdného Boha, paní předsedkyně. Dámy a pánové, jsem velmi ráda, že jsem dnes mezi vámi a chci poděkovat Evropskému parlamentu, který nás pozval, abychom se zúčastnili eh, této politicko-ekonomicko-kulturní konference, eh, která se snaží eh, porozumět tomu, co se odehrává v zemích arabského jara, překonat nějaké předsudky a snažit se lépe pochopit, co se teď odehrává a také vytvořit lepší možnost bilaterálních vztahů mezi Evropským parlamentem a arabskými zeměmi. E, tyto země e, prodělaly transformaci, která se nazývá arabské jaro. Tato transformace e, usiluje o vytvoření demokratičtější společnosti a snaží se umožnit sociální i hospodářský rozvoj. Marocký lid nebyl vzdálený eh, těm, tomuto hnutí. Zcela logicky Maroko eh, je velice eh, sledovalo, co se odehrává a představoval určitou místní výjimku. Nicméně jsme určitou transformaci prodělali také. Dá se tedy říci, že toto hnutí vytvořilo základy i pro nové Maroko. A samozřejmě je tady respektování solidarity, ale také respektování vnější i vnitřní situace každé země. 2011 byl rok um, bohatý na uh, události po prvním hnutí v roce 2011 eh, přednesl král svůj projev a pak v červenci 2011 eh, se jednalo o nové ústavě a eh, po legislativních volbách byla vytvořena nová vláda s novou vizí. Tyto volby přinesly k moci stranu spravedlnost a rozvoj. Poprvé tedy můžeme říci, že to bylo doprovázeno spojenectvím několika politických stran. Vláda tedy reaguje na eh, požadavky obyvatel v mezinárodním měřítku probíhá hospodářská krize, která ovlivňuje celou řadu zemí, a to zejména zemí, se kterými jsme svázáni asociační smlouvou. Ale revoluce pokračuje dál. Na národní úrovni Maroko již několik let eh, trpí nerovnováhou v hospodářské, politické i kulturní oblasti. střední vrstvy, které jsou základem rozvoje, prodělává určitou erozi a to následkem politik, které byly uplatněny, rozděluje se na dvě e, části. E, menší e, část, která vydělala hodně peněz, obohat, zbohatla a druhá mnohem početnější část, která schudla. Došlo takto i k nerovnováze mezi mladými, která, kteří představují velkou část marockého obyvatelstva. A tato část obyvatel mladí eh, trpí velkou nezaměstnaností, eh, hlavně vzdělaní mladí eh, od 90. let začala probáhat, probíhat určitá strukturální reforma, ale nevyřešila celou řadu ekonomických e, problémů. E, a to vzhledem k tomu, že dochází k nerovnoměrnému rozdělování bohatství a také ke korupci V parlamentu byl schválen program, který přijal e, určitou řadu priorit. Vytváření nové struktury státu a také udržení vnitřní jednoty. Současná vláda přijala určitá opatření, zejména využití určitých fondů, aby bylo možné financovat reformu školství a některé další, některá další opatření. Vláda také vytvořila 50 tisíc pracovních míst eh, v období 2011-2012. A vláda také rozhodla, že otevře určité dílny a že vytvoří eh, fond pro kompenzace. V současné době Evropsk, v současné době marocká vláda zorganizovala seminář o fiskální reformě. ta bude znamenat velkou reformu v oblasti financí. Všechny politické strany se zúčastnily diskuse na toto téma. A dále probíhá také diskuse o e, důchodové reformě, což je velice složitý problém. Dále je tady také boj proti korupci. byl schválen participativní přístup pro vytváření návrhu reform. Současná vláda, na které se také my podílíme, zvolila princip reformy v rámci stability. aby bylo možné udržet národní jednotu a uchovat národní identitu i islámskou a arabskou kulturu. Ano, e, já myslím, že se e, říká, že nejvíce mluví ženy, že, pane doktore? E, cílem je umožnit co nejotevřenější diskusy a proto bych hned chtěla dát Eh, slovo dvěma parlament, dvěma poslancům, jedno ze Slovenska a z Maďarska, eh, a pak eh, účastníkovi z Egyptu. Já poprosím, abyste se omezili ve své otázce na, řekněme, dvě minuty, prosím, protože ještě musíme dát prostor zpravodajce. Takže prosím, máte slovo jako první. Okay, very... Děkuji, budu velmi stručný. Děkuji za velmi zajímavou prezentaci. Rád bych se zeptal zástupce Egypta na plánovaná opatření týkající se demografické boje proti demografickým trendům, protože, eh, jak víme, od 70. let minulého století Egypt čtyřnásobil eh, svoji populaci, protože tehdy to bylo 20 milionů lidí, nyní je to 85 milionů lidí a to samozřejmě přináší celou řadu problémů, pokud jde o střednědobé hospodářské plány. Eh, a to tedy je první otázka. Druhá otázka se týká diskrepance mezi islámskými stranami, které veřejně eh, propagují sociální model, socialistický model a na druhé straně dominantnímu islamistickému přístupu k hospodářství, který se zdá být liberální, orientovaný na volné tržní hospodářství. Víme, že tu jsou problémy s úrokovými sazbami. Vy jste e, zmínil, že to je z části proti zásadám náboženství, ale na druhé straně musíme respektovat hospodářskou realitu, e, se kterou, ve které dnes žijeme. To znamená, že jsem se vás chtěl zeptat, jak řešíte tyto dvě věci věci. Dobře, takže to byla otázka směřovaná na egyptského hosta. Já vám tady předám slovo, abyste na ní mohl odpovědět. E, možná, že bude lepší, když nejprve nasbíráme více otázek. Um, then, uh, we'll have to, and, and... Dobře. Další otázka paní Sengasalan z Maďarska. Děkuji. Pan Pinceln ve své prezentaci zmínil Marshallův plán a odkázal na střední Evropu, na přechod od komunismu k demokracii. Já bych rád s ohledem na historické skutečnosti řekl, že bohužel východní Evropa eh, žádný Marshallův plán ne- nedostala. Eh, Marshallův plán eh, byl, za, byl tedy ku prospěchu zemí západní Evropy, ne východní Evropy. Pokud jde o přímou podporu zemí východní Evropy po konci komunismu, tak tyto investice byly založeny na vzájemném zájmu, byly tady v obou straném zájmu a myslím si, že mohu hovořit jménem i dalších členských států této oblasti, ale Maďarsko má nepochybně zájem o prohloubení svých vztahů se zeměmi arabského jara. Nicméně, abychom tak mohli učinit, potřebujeme solidní hospodářskou základnu pevný solidní rámec. Maďarsko má mnoho co nabídnout, pokud jde o investice do systému zavlažování, protože v tomto ohledu máme skutečně bohaté zkušenosti. Zmínil jste půjčky a to, že v, eh, v islámském eh, náboženství jsou úrokové sazby zakázány, takže co si o to myslíte? Dobře, děkuji. A nyní tedy eh, otázky z publika, z auditoria, pokud ně, má někdo nějaký dotaz. Nejprve pan Miky z Egypta. Ano, za chvíli dostanete slova, ale prosím, omezte se na dvě minuty. Máte dvě minuty, prosím. طيب هو أنا طبعا مداخلة كانت في في السيشن اللي فات já bych chtěla hovořit je o jednom tématu, o které jsme probírali dopoledne. Ale pokud jde o současné téma, mám některá čísla, která se týkají eh, průmyslu v Egyptě. problém eh, průmyslu nemůžeme vyřešit, pokud nevyřešíme problém eh, soukromého sektoru. Míra investic eh, v průmyslu dosahuje 13 za rok 2012. A o rok dříve to bylo 9,3 Rozvoj průmyslu je velice důležitý. Musíme schválit širší vizi, zejména pokud jde o zpracovatelský průmysl a o služby. Potřebujeme také legislativu v této oblasti, čili to je první bod, který jsem chtěl ještě dodat. A za druhé, jeden z poslanců dnes se dopoledne položil otázku, která se týkala zákona o združeních. Ten zákon ještě eh, nebyl definitivně schválen, máme několik eh, možných vizí. A bylo řečeno, že Egypt je velice uzavřený a že neumožňuje eh, styky se združeními mimo Egypt. A pak e, je tady druhá strana, která chce naopak velice absolutní otevření se světu. A pak je tu třetí cesta, e, která říká, že e, je možné otevřít se světu, udržovat vztahy, ale udržet také národní bezpečnost. Tady je i otázka financování takových združení a sledování cílů, ke kterým slouží takové financování. Musíme tedy sledovat zdroje financování i způsob, jakým se finanční prostředky využívány v Egyptě. Já jsem eh, sledoval eh, podobné zákony v USA a ve Velké Británii a mohu říci, že tady jsou také zákony velice přísné. Děkuji. Merci. Uh, thank you. Uh, um, I, must tell you, however, that... Děkuji. Uzavřela jsem seznam řečníků, protože pokud bych přijímala další a další žádosti o slovo, tak by nebylo možné, aby se vyslovili všichni a aby mohli na vaše dotazy uh, reagovat naši panelisté nebo paní zpravodajka. To znamená, že nyní dám slovo dalšímu tázajícímu se, a to je pan Barakat z Belgie. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych se chtěla obrátit na pana ministra. Já bych se chtěl obrátit na pana ministra. Vy jste hovořil o slíbené pomoci ze strany Evropské unie. Já si vzpomínám na takovou, takový příběh. Ve, v době, kdy probíhala dovilská konference, arabské noviny psaly, EU a USA slibují 50 miliard dolarů na pomoc rodícím se demokracím v arabském světě. A na, dole na straně bylo napsáno, EU e se schází v Bruselu, aby sehnala 10 miliard na zachránění Řecka. No, pro EU bylo už těžké sehnat vůbec těch 10 miliard. Eh, já se obracím na evropské obyvatelstvo, stejně tak, jako vy se obracíte na arabské obyvatelstvo a říkám, buďme konkrétní, nedělejme falešné sliby, protože eh, veřejné mínění se eh, úpěnlivě drží takových slibů, a když pak ty eh, sliby nejsou dodrženy, je to obrovské zklamání. A za druhé, pane ministře, vy jste hovořil o londýnské burze, o pařížské burze i o Bruselu a srovnával jste s islánským bankovnictvím. Já bych chtěl upozornit, že e, tady není otázkou, jaká je struktura islámského e, bankovnictví. Jde o to, jak e, přitáhnout miliardy, které se nacházejí v, bank, v islámských bankách, zejména v zálivu. Čili nejde o systém, ale o ty peníze. A dále principy islámského hospodářství. To, co slíbily politické strany, které se dostaly eh, k moci, kdyby tedy to všechno bylo eh, založeno na liberalismu a projevil se jejich eh, neúspěch, já samozřejmě nejsem antiliberální, já nehovořím o tom normálním liberalismu, ale o takovém divokém liberalismu. To znamená, že kdyby mm, arabské země byly vyzvány, aby se účastnili takového liberalismu, pak je na čase, aby e, země třetího světa, včetně arabských zemí, našly nějakou možnost dialogu jihu s jihem, aby bylo možné e, oživit jejich hospodářství. A e, malá věc k pousnání. Promiňte, paní, promiňte, já tedy se zdržím. Já bych vám jenom chtěla Eh, říci, že vy jste vlastně přednesli jenom poznámky, ale nepoložil jste žádnou otázku. Ovšem, to je také vaše právo. A nyní dávám slovo dalšímu eh, řečníkovi, pan Marzuk. Má nyní slovo. Prosím, také vás prosím o dvě minuty, podobně jako ostatní. Bismillahirrahmanirrahim. أنا يعني eh, ve jménu milosedného a slitovného Boha. Chtěl bych se vyjádřit eh, k tomu, co řekl pán Favzi. Není možné, aby ten obraz byl jenom negativní, když hovoříme o situaci v Egyptě. V Egyptě máme i jiné novinky v oblasti hospodářství, protože se nám podařilo získat některé finanční prostředky, které původně eh, byly staženy ze země a to jsou nemalé prostředky. Určitého pokroku bylo také dosaženo v zemědělství, zejména v pěstování obilí. A my bychom eh, rádi získali další investice. Nežádáme o pomoc, o podporu, žádáme o více investice. Pan Mohamed Ben Salem řekl, že takové investice budou ve prospěch všech a srovnával to k výnosům, které získaly i Spojené státy s poskytnutím Marshallovy eh, pomoci, Marshallova plánu. A pokud jde o stranu Al-Nur a odpor k půjčkám, naše, náš odpor se neopírá o náboženské důvody, ale opírá se o hospodářské důvody. Předložili jsme to v parlamentu a pan kolega je v parlamentu. E, úvěry i z náboženského hlediska jsou přijatelné a skutečně úvěry a půjčky jsou zapotřebí. Já tedy doufám, že ta diskuse nebude nahlížena pouze z náboženského hlediska. Děkuji. A nyní má slovo pan Bram z Nizozemska. Prosím. Prosím, máte dvě minuty, pane. Nevyužiju celé dvě minuty. První otázka na pana Henina. Regionální hospodářská spolupráce je poměrně omezená eh, v rámci Blízkého východu a Severní Afriky. To znamená, že bych se vás rád zeptal, jak vidíte další výhled, pokud jde o regionální hospodářskou integraci. Máte pocit, že hospodářství této oblasti jsou navzájem komplementární, že jsou dostatečně komplementární na to, aby se mohly navzájem integrovat? A druhá věc, eh, přístup na trh eh, pro země Evropské unie. My jako nizozemci eh, se mm, to velmi podporujeme. To by samozřejmě mohl být motor pro tamnější hospodářství. To znamená, že se vás ptám, jak eh, se pokusíte přesvědčit eh, zdráhavé členy Evropské unie, aby umožnili tedy přístup na trh. Děkuji. Jde především o zemědělské produkty. Ano, doplňuje paní předsedkyně. Uh, Nicméně nyní tedy předám slovo pan Jazyk, panu Jazykimu. Kde jste? A ah, už vás vidím, děkuji, prosím, máte slovo. Já bych se rád zeptal ministra zemědělství, pana Ben Salema. Musím říci, že jsem byl poněkud překvapen nedostatkem dluhu a také pokud jde o nedostatek, eh, nebo že jsem byl překvapen eh, absencí nějaké komplexní ekonomické eh, vize. Vypadá to jako byste si neuvědomovali, že tyto revoluce, ke kterým došlo, mají hluboké ekonomické a sociální kořeny. Zapomínáme na to, že minulé desetiletí bylo desetiletím hospodářského růstu. Egypt rostl eh, v 5% za rok. Eh, podobné to bylo v Tunisku, v Sýrii, přesto máme velký problém s nezaměstnaností mladých. Já se tedy ptám, čem spočívají politiky vize, pokud jde o rozpočtovou politiku, daňovou politiku, obchodní politiku. Nevíme, nevidíme tady nic. Uh, hovoříte o tom, že nemůžete kvůli islámskému eh, právu eh, přijímat úroky a tak dále. Rádi bychom pochopili, jaká je politika islámských stran, tak abychom vytvořili eh, statisíce pracovních míst v každé zemi, protože to je v tom regionu potřeba. Děkuji. Děkuji a nyní se zeptá pan Ulgen, prosím. My question is with regard to the future. Moje otázka se týká budoucnosti egyptského hospodářství a rád bych se zeptal na názor pana Henena. Pokud se eh, podívám na dnešní Egypt, eh, tak musím říci, že eh, ty okolnosti jsou skutečně dramatické. Hospodářský růst je nízký, nezaměstnanost vysoká, zadlužení je vysoké. To znamená, že Egypt se skutečně nachází na okraji kolapsu, pokud tam už není. Víme o jednáních s Mezinárodním měnovým fondem, ale pokud se podíváme na e, ekonomické reformy v jiných zemích, tak vidíme, že hospodářská krize byla v podstatě spouštěčem pro tyto reformy. To znamená, že e, byste neměli e, plítvat, měli byste to využít jako e, podnět k reformám. E, jinak jsme viděli, že ekonomická krize vedla k další politické nestabilitě. Já se vás tedy v tuto chvíli ptám, jak e, to vidíte v rámci Eh, Egypta. Vidíte tu především hospodářskou krizi, to znamená, že eh, jde především o jednání s, eh, s Mezinárodním měnovým fondem a pokud bychom odhlédli od hospodářské krize, myslíte si, že se vám podaří dostat všechny důležité aktéry ke kulatému stolu, aby mohli hovořit o budoucnosti, o stabilizaci situaci v Egyptě? Děkuji. Děkuji eh, za to, že jste byl tak eh, rychlý a stručný a nyní se dostávám k poslední žádosti o slovo. Je to pan Maniferi z Tuniska. Pan Norman, prosím. Okay. Thank you. Uh, I have... Děkuji. Mám dvě poznámky dvě otázky a dvě minuty. Souhlasím s panem Salemem, stále ještě mluvíme o jaru v Tunisku a já jsem optimistický, pokud jde o budoucnost, ale jsem velmi opatrný optimista. Druhá poznámka. Týká se to eh, Marshallova plánu a tak dále. Skutečně si musíme sami položit otázku, jestli je to v důsledku nedostatku eh, hotovostních prostředků, v důsledku nedostatku eh, politické vůle a tak dále. Tyto otázky si musíme položit, protože eh, potřebujeme ty investiční prostředky víc než cokoliv jiného. Nyní dvě otázky. Omlouvám se, že nebudu souhlasit s těmi 132 tisíci vytvořených pracovních míst. Já souhlasím, že možná je tam 100 tisíc lidí, kteří vstoupili do eh, veřejného sektoru v Tunisku a to zatížilo veřejné služby dneska. Máme 85 rozpočtu určeného právě na veřejné služby. Ono to eh, rostlo rok za rokem, to znamená, že já se vás ptám, jaký máte plán na to, abyste těch 85 snížili, abyste otočili tu křivku, protože jinak eh, za dva roky Eh, nastane bankrot. A druhá otázka se týká eh, občanské společnosti, která vlastně funguje jako charita, která se stará o rozvoj. Eh, je to, je to tedy Eh, občanská společnost, která je orientována především politicky. Jak chcete zabránit tomu, aby eh, tedy se zabránilo tomu, že občanská společnost a organizace občanské společnosti budou zneužívat ty prostředky na propagaci politických stran? Děkuji. Eh, děkuji za všechny tyto přínosy do diskuse, za poznámky i za otázky. A mnoho otázek se týká Egypta, takže já myslím, že tady náš eh, panelista z Egypta, ten bude mít hodně práce. No, nevím, zda mám začít eh, u vás, nebo zda si to ještě chcete trošičku zpracovat. Začnete, prosím. Eh, a máte celých pět minut. A děkuji za poznámky i za otázky. Ve vnímání Eh, mnoha eh, účastníků je tedy Egypt zřejmě takovým uhelným kamenem a proto se soustředili eh, na tuto zemi a na je současnou situaci v této země. Já bych rád odpověděl hlavní otázky. Když jde o demografickou politiku, v Egyptě ten koncept eh, nepoužíváme. Demografický problém, ano, uznávám, je tíživý a je velice eh, důležité, aby země dosáhla vysokého sociálního eh, i ekonomického rozvoje, ale bohužel většina sociálních politik po revoluci v Egyptě byly zastíněny protože společnost se daleko více soustředila na politiku, na takovou tu nízkou politiku. Máme Národní radu pro otázky populace, a je to vlastně rada, kterou jsme zdědili z minulého režimu, ale ta by potřebovala novou, nové poslání. Ehm, bylo by zapotřebí dosáhnout určité stability a diskutovat o sociální politice, protože my vlastně eh, vidíme určité protichůdné tendence v Egyptě. Někteří říkají, že eh, v oblasti práv žen bylo dosaženo určitých eh, práv, ale že je to vlastně i z dědictví minulého režimu. Další říkají, že to je vlastně dědictvím celé společnosti a že bychom měli chránit práva egyptských žen, že to je vlastně plot eh, naší společnosti a eh, v oblasti udržení eh, práv žen vlastně vidí takto my se musíme určitě soustředit daleko více na sociální politiku, ale bohužel eh, hospodářská politika tady získává daleko větší důležitost eh, v Egyptě. Druhá otázka, když hovoříme o islámské teorii hospodářství. Máme tady naše přátele eh, z islámských stran. Já nechci tady s nimi polemizovat, já prostě říkám svůj názor. Islámské hnutí je velice inkluzivní. Eh, prostě eh, v mnoha eh, složkách společnosti, bohatých, středních vrstev, chudých, všude najdete stoupence těchto názorů a i tam najdete různé islámské ekonomické teorie. Jako politik, jako intelektuál se více soustředují na veřejné politiky, eh, abych zjištil, o čem diskutujeme v Radě Šura, co eh, realizuje vláda a podobně. Já se nesoustředuji na ideologii, ale daleko více se soustředuji na tu praktickou politiku, jak řešíme každodenní problémy, sociální, ekonomické, politické. A doposud já jsem neviděl změnu eh, v tom způsobu, jak řešíme každodenní problémy. Tak to bych rád zdůraznil. Eh, eh, můj kolega v parlamentu uvedl určité eh, výsledky. Ano, já to chápu. Je. Něčeho jsme dosáhli, ještě jsme tady stáli, ještě jsme naživu, ještě fungujeme. Některá ministerstva fungují v Egyptě dobře. Ale když hovořím o vládě jako takové, pak hovořím o tom kolektivně odpovědném orgánu. Nehovořím o jednotlivých eh, eh, ministrech a o jejich eh, různých dobrých výsledcích, ale hovořím o celkově o vládě a o výsledcích celé vlády. A já tady nejsem spokojen s tím, co vláda udělala a myslím, že mnoho politických směrů v Egyptě. Když se podíváte na každodenní egyptský tisk, vidíte mnoho kritiky. A to i z úst eh, stoupenců strany svobody a spravedlnosti. To musíme říct otevřeně a upřímně, že to je jeden z našich problémů. A když jde o spolupráci na regionální úrovni, tak myslím, že máme konkurenceschopnou ekonomiku v arabském světě. A mnoho problémů je politických. Když hovoříte s Araby, tak eh, Oni by rádi se sjednotili eh, co nejdříve, ale je tady mnoho politických, politického rozdělení. Eh, myslím, že kdyby došlo k sjednocení ekonomickému, došlo by i k politickému sjednocení, protože ekonomika má veliký združovací potenciál. A konečně, doufám, že jsem na nic nezapomněl, chtěl bych zmínit otázku, kterou Eh, bych eh, nechtěl, aby tomu bylo špatně porozuměno. V době politického přechodu k demokracii eh, bych chtěl potvrdit, co řekl Filip Šemeta, který studoval poučení z nově se rodicích demokracií. V době přechodu je lepší spoléhat na schopnou vládu, která může přinášet výsledky a která zlepšuje situaci lidí, která zlepšuje situaci, pak je celá společnost na dobré cestě. To mám na mysli, když hovořím o schopné vládě. Potřebujeme takovou schopnou vládu, která může přinášet výsledky, komunikovat s lidmi, dát lidem pocítit, že opravdu se věci mění. To je první věc. A za druhé, rád bych řekl slova Francis Fukuyama, když hovořil o poválečném Japonsku. Řekl, že e, Japonsko nebylo postaveno penězi, ale lidmi, lidmi, kteří zaujímali klíčové pozice ve státním aparátě. Měli určitou vizi, tvrdě pracovali, a e, tento pr, pr, ten pracovní elán sdíleli s dalšími, vytvářeli novou, nový image a to také potřebujeme. Myslím, že jednu z věcí, kterou musíme v Egyptě překonat, a to možná se dá říci i o některých dalších e, arabských zemích, když nemohu mě mluvit jménem jiných, potřebujeme Eh, takové, takové to vládnutí, zvládnutelnost věcí. A to proto, aby se lidé cítili lépe, aby viděli, že se věci mění. Děkuji. Děkuji. Ano, na vás bylo vzneseno opravdu velmi mnoho um, otázek, proto jsem vám dala trošku více času. O pár minut. Ale doufám, že se toho nechytí i další řečníci teď pana ministra Ben eh, Salem, na kterého také zaznělo několik eh, otázek. Prosím, dávám vám slovo, pane ministře. Já vím, že je to velká výzva eh, respektovat pět šest minut, ale přesto vás poprosím, abyste se o to pokusil. Já bych chtěl odpovědět maďarskému účastníkovi. A to takto. Když jsem hovořil o Marshallově plánu, tak já jsem neřekl, že, Marshall, že Marshallův plán prospěl i východní Evropě. To jsem neřekl. Já jsem jen chtěl říci, že Spojené státy měly také výhody z Marshallova plánu, nejen západní Evropa nejen ty země v Evropě, kterým byl plán určel, bylo to dobré i pro uh, Eh, Spojené státy. A pak jsem řekl, že celá západní Evropa zase měla prospěch eh, z podpory, kterou poskytla východní Evropě po pádu eh, komunistických režimů. A eh, my jsme diskutovali s maďarským velvyslancem eh, v naší zemi. Hovořili jsme o možnostech spolupráce v zemědělství a konkrétně v zavlažování. Já chci říct, že my jsme opravdu otevření jakékoliv spolupráce s každou evropskou zemí, ať už je ze západu nebo východu Evropy. A pokud jde o naše stanovisko na půjčky za úrok, v Tunisku bychom chtěli nechat otevřené dveře všem, ať se každý vybere. Ti, kdo chtějí mít eh, půjčky od islámských bank, mohou tak postupovat. Tam pak není, eh, tam pak není úrok, ale je tam zase podíl na zisku. Tam je prostě výraz společný zisk. Každý si může zvolit takový bankovní systém, kterému dává přednost. Prostě každý jednotlivec si zvolí banku, buď islámskou, nebo, nebo prostě běžnou klasickou banku. A pokud jde o belgického delegáta, který položil otázku, vy jste hovořil o liberálním islámském eh, systému. Já eh, bych ovšem nesouhlasil s tím, že to je eh, divoký eh, liberalismus. Já nemám čas na to, abych vám kompletně mohl tady odpovědět a vysvětlit celý tento přístup. Prostě čas opravdu není dostatečný. Mohu jen stručně říci, že jde o islámskou liberální ekonomiku, která má ale také sociální zaměření. A tady vůbec není není žádný rozpor s principy VTO. To jsem přesně řekl i v předchozím vystoupení. E, z Nizozemska účastník hovořil o e, slabé regionální hospodářské spolupráci. Ano, bohužel to je pravda. Důvod té slabé regionální spolupráce e, jde až do tého období diktatur. Například systém Kadáfiho byl systém, který uzavíral hranice. Na řadu měsíců zavřel hranice, nevaroval nějak a to mělo velice negativní dopad na spolupráce. A to nejenom eh, se zeměmi arabského jara, ale se všemi zeměmi. Dále máme některé další problémy, jako je problém západní Sahary, což je také eh, překážka, která brání vytváření integrovaného regionu arabského Magrebu. Jsou tedy problémy, které narušují spolupráci a přitom tuto spolupráci si přeje celá společnost. Eh, s tím tedy mohu říci, že nejsou žádné překážky pro spolupráci mezi severem a jihem, která by byla ku prospěchu oběma stranám. A poslední řečník řekl, že není žádná hospodářská vize. Já za deset minut nemůžu hovořit o nezaměstnanosti, problémech mladých a o celkové hospodářské vizi, protože téma zvolené pro náš panel se zaměřuje na hospodářský systém vy jste mě nepoložili otázku, jaký je náš hospodářský přístup eh, v podrobném rozboru. Dříve hospodářství eh, Tuniska se opíralo o pobřežní zóny. Pobřežní zóny byly motorem našeho hospodářského růstu. A vnitro zemí e, bylo taženo těmi pobřežními oblastmi. Na pobřeží e, bylo 84% veškeré ekonomiky a v vnitrozemí, e, které je rozsáhlejší než pobřežní oblasti, bylo jen 16% hospodářství. Nyní jsme trošku obnovili rovnováhu ve schváleném rozpočtu, například ministerstvo zemědělství, což je důležité ministerstvo, má rozpočet, kde eh, jde o velké zaměření eh, na investice a 76 tohoto rozpočtu je věnováno aktivitám ve vnitrozemí eh, v těch nikoli pobřežních oblastech. Čili původně tady byly takové eh, hnací regiony a další regiony, které naopak byly taženy těmi tahouny. A nyní se snažíme eh, aby byl motor v každém vagóně toho vlaku, který původně táhla jenom ta jedna lokomotiva. Chceme, aby každý ten region měl svou, svou hnací jednotku. Čili to je naš, náš přístup. Hnací jednotka pro každý region. A ještě reakce na pana Fehio, který řekl, že nesouhlasí, že tady je 132 tisíc pracovních míst. Ano, to je pravda, že to není 132, nejbrž 112 tisíc. No, můžeme se lišit v analýze čísel, ale čísla přece jsou jasná. Čísla hovoří jasně sama za sebe. A to jsou čísla, která přicházejí ze statistického úřadu. Když ministr hovoří s ředitelem statistického úřadu, pak je to okamžitě zveřejněno na Facebooku, prostě u statistik nejsou žádné tajnosti. Původně jsme nemohli věřit číslům statistického úřadu, ale nyní jsou ta čísla naprosto stabilní. 112 tisíc pracovních míst byly přesně spočítány do ledna a od ledna doteď se to dále zvedlo na celkové číslo 132 tisíc. A pokud jde o státní službu, ano, uvedu vám příklad. Na ministerstvu zemědělství došlo k odchodům do důchodu v počtu 5800 lidí tedy odešlo do důchodu z ministerstva zemědělství. Nahradilo je pouze 760 nových pracovníků. Takže eh, náš úřad potřebuje lidské zdroje, chybí nám lidské zdroje, abychom mohli dobře pracovat, potřebujeme určitou injekci v lidských zdrojích a uvědomujeme si, že tady jsou eh, vzdělaní mladí lidé, kteří nemají pracovní místo. 250 tisíc. No, tak eh, teď eh, já už si opravdu Eh, musím, musím přerušovat eh, ty, kdo hovoří příliš dlouho a není prosím ještě doktorka Hakima Fasli. Já se pokusím být stručnější než původně i když eh, na mě konkrétně nesměřovala žádná otázka. Ale to asi znamená, že to, co jsem všechno tady řekla, bylo tak jasné, že to nevyvolalo žádnou otázku. Aspoň doufám, že to tak je. Já bych chtěla dodat tři poznámky. První bod se týká otázky z dnešního eh, dopoledne, eh, který tedy řečník řekl, že nechápe, jak Eh, sociální hnutí bylo eh, v Maroku hnutím eh, proti hladu. No, já bych chtěla upřesnit, že to hnutí, to arabské jaro bylo hnutím za důstojnost. Možná se to nějak ztratilo v překladu. Ne, hovořili, nehovořili jsme o hladu, ale o důstojnosti. Já myslím, že dnešní Eh, diskuse se zaměřuje také na to, jak eh, islámské strany se zaměřují na ekonomické aspekty. V Maroku jsme se rozhodli pro změnu v rámci stability a to eh, tedy znamená participativní přístup. Politická strana, podle našeho názoru, zaměřená islámsky, je především politickou stranou. To, že je islámského zaměření, to už je jen takový dodatek, který e, upřesňuje e, zaměření, směřování, ale důležité je říci, že je to politická strana. A první věc, kterou je třeba udělat, je sledovat, jak zlepšit život občanů. E, mnoho nových věcí vzniklo díky nové marocké vládě. Například celá řada reform, dnes je v Maroku řada různých projektů. Každý minister vlastně zastřešuje několik reform. Snažíme se vytvořit novou demokracii a jen pro eh, takovou ilustraci řeknu, že eh, nová ústava přinesla eh, povinnost pro premiéra, aby jednou měsíčně diskutoval o určité eh, ekonomické otázce. A eh, sledovanost ukazuje, že eh, počet osob, které sledují tyto, tyto rozpravy premiéra, ta sledovanost je vyšší než sledovanost sportovních zápasů, fotbalových zápasů, včetně Barsa Bayern. A takže to si myslím, že opravdu ukazuje, že všichni eh, hovoří o politice, všichni se o to zajímají, diskutují o tom, co vláda udělala, co měla udělat. V Maroku jak už jsem řekla, se snažíme opravdu o e, uplatňování práva na odlišnost a na odlišný názor. Já se tedy e, omlouvám za tento vstup a snažila jsem se být stručná. Předsedkyně, nemáte vůbec důvod se nějak e, omlouvat. A my už se blížíme k poslední části tohoto panelu, který je velice důležitý která je velice důležitá, protože jde o takové schrnutí, které nám přednese zpravodajka paní Sarah Čejez. Velmi děkuji. Já nebudu opakovat to, co tu již, tu již zaznělo. Spíš se z toho budu snažit vytáhnout ta hlavní témata, na kterých bychom, nad kterými bychom se měli do budoucna zamyslet. Pan Hanan začal s termínem politická ekonomika. Já si myslím, že to byl ten nejdůležitější aspekt této, tohoto panelu. To znamená, že politické dimenzi se zkrátka nevyhnete. Nevyhnete se politické dimenzi hospodářství a že nemá smysl obě sféry oddělovat. Já jsem si všimla vnitřního a vnějšího aspektu této věci. Vnitřně, jak řekla paní Fasly, jde o to, jak se distribuje růst. Protože už nestačí v těchto zemích, abychom hovořili o takových číslech, jako je růst HDP nebo o podobných ukazatelích, statistikách. Tyto statistiky totiž nereflektují to, jak je ta ekonomika vnitřně vnímána. Jde o to, jak se v rámci obyvatelstva distribuje růst a jde především o to, eh, kde je zadržováno bohatství. Velká Část růstu eh, je totiž směřována k malému množství nebo k malé části obyvatelstva a to samozřejmě eh, zkresluje ekonomickou situaci, vede k sociálnímu vyloučení a k sociální nespravedlnosti. Otázka, kterou si musíme položit, je role nových vládnoucích stran. To také bylo eh, tématem naší dvoudenní konference. Eh, jde o jejich roli při eh, zodpově- při eh, formulování zodpovědnosti za hospodářské zločiny z minulosti. Eh, jde o očkodnění těchto zločinů a jde také o to, aby zabránili tomu, že takovéto praktiky do budoucna nebudou pokračovat, protože stabilita vlád nezávisí pouze na jejich schopnosti eh, poskytovat pracovní místa, ale také na tom, jestli budou schopni bránit nespravedlnosti, což je, vze- což je veskrze politická otázka. Pan Hanan eh, hovořil také o politickém konsenzu že politický konsenzus je potřeba proto, abychom zavedli hospodářské reformy, které povedou k úsporám a nebo které tedy jsou potřeba eh, k vytvoření hospodářské dynamiky. To je velmi důležitá věc, protože často se hovořilo o tom, že to souvisí s odlišnými otázky, eh, s otázkami, s otázkami náboženství, se sociálními otázkami, eh, se novináři, se svobodou médií, sdělovacích prostředků prostředků. Já si myslím, že takovýto konsenzus je v podstatě opakem konsenzu. Jak můžete eh, provádět dalekosáhlé ekonomické reformy, které je potřeba. Eh, pan Ferry eh, potom ještě hovořil o financování Eh, politické sféry právě s ohledem na asociace, které eh, působí v humanitární sféře. Já si myslím, že to je problém, který se týká i západních zemí, nejen těch nových eh, demokracií, a sice jaký je vliv obrovských požadavků na finanční prostředky při naplňování politické činnosti. To utváří politiku a také ekonomickou, hospodářskou politiku, protože pokud to financování je e, řízeno nějakým zájmem, tak to e, samozřejmě je zásadní věc. Další otázka, která tu zazněla úplně na konci, souvisí s ochotou lidského kapitálu účastnit se vytváření nové hospodářské politiky v závislosti na eh, zaměření, v závislosti na tom, kdo je u moci. Lidé se neúčastní eh, procesu demokratizace, protože nedůvěřují tomu, kdo je u moci. To je velmi důležitá věc. Externá, externí eh, dimenze politického hospodářství je dána tím, že podpora zvenčí byla slabá není to možno přirovnat k tomu, co stalo po roce 1989 nebo pro, po druhé světové eh, válce nebo ve srovnání s finančními prostředky, které byly věnovány eh, Iráku a Afganistánu. To znamená, že si musíme položit otázku, proč ta pomoc venčí byla tak nízká. Eh, musíme se ptát na ambivalenci mm, spjatou s kompetencí eh, těch porevolučních vlád. A ještě, jedno, ještě další otázky, které si můžeme položit, se týkají hodnot. Tato ochota totiž může být podmíněna respektováním určitých hodnot v těchto polrevolučních demokraciích. To znamená, že pokud to jsou, jsou, srovnáme eh, se situací po druhé světové válce, tak to není úplně eh, přiléhavé, protože eh, Tady se jednalo o okupované země a hospodářská pomoc tady byla poskytnuta za té podmínky, že byly dodržovány určité hodnoty. To znamená, že nyní je ta situace o dost komplikovanější. Eh, už mám pouze dvě otázky, ke kterým bych se ráda vyjádřila. První věc. Do jaké míry ty vnější podmínky, které, kterými je podmíněna pomoc, do jaké míry tyto podmínky jsou ide, orientovány ideologicky? Do jaké míry jde například o liberalismus, který vlastně přichází s tou zahraniční pomocí, do jaké míry je to tedy základní ideologický postoj těch eh, dárcovských zemí. A to samozřejmě souvisí s další otázkou. Je tu totiž mnoho problémů, které jsou spjaty s ekonomickou vizí islámských stran. Tady je totiž zásadní ambivalence hospodářské politice, to znamená úspory versus eh, neúspory a tak dále. Já si myslím, že to jsou eh, další otázky, které si můžeme položit my, lidé ze západu, do jaké míry v rámci všech ambivalencí a eh, našich hospodářských vizí můžeme požadovat jasnou ekonomickou vizi od těchto mladých demokracií, když sami máme ve svých hospodářských politikách takové ambivalentnosti. Můžeme si také klást otázku, do jaké míry islám, islamistické strany a jejich hospodářská vize skutečně eh, cílí na změny, na tu rovnováhu, která zazněla ve vaší prezentaci? Ano. Do jaké míry ty islamistické strany se skutečně snaží změnit systémové příčiny eh, to, té nerovnováhy? Do jaké míry se, eh, se snaží Eh, pouze zamezit nejhorším dopadům té nerovnováhy a zároveň si uchránit eh, co možná největší část eh, toho pomyslného koláče. Děkuji. Děkuji. A tím končím druhý panel. Byla tu vznesena celá řada otázek. Eh, slyšeli jsme i odpovědi, to znamená, že jsme velmi vděční za tuto diskuzi a v tuto chvíli předávám slovo panu místopředsedovi parlamentu, panu Macmillanovi Scottovi, tak aby mohl přednést závěrečné poznámky a eh, myslím si, že eh, tedy můžete vyplnit ten čas, který nám zbývá. And, uh... It is a tribute to your excellent chairmanship that... Děkuji. Rád přispěji k tomu, že jste skvěle vedla to jednání, protože nemáme žádné spoždění. Já tady zastupuji pana předsedu Šulce, který bohužel se nemůže účastnit, nicméně mě požádal, abych jako místo předseda eh, zodpovědný za demokracii a lidská práva transatlantické vztahy se eh, vyjádřil. Kromě toho musím říci, že jsem mnoho let eh, pečlivě sledoval vývoj v arabském světě. Byl jsem první politik, který se účastnil před několika lety egyptské revoluce. To znamená, že eh, to nepochybně byl velmi dlouhý, intenzivní pracovní den v Evropském parlamentu. Rád bych poděkoval všem, především našim partnerům, to znamená Carnegie Europe, eh, institutu Egmont, eh, švýcarské vládě, našim řečníkům, našim předsedajícím, našim přispěvatelům, diskutujícím. Evropská politika týkající se našich sousedů by měla být co možná nejúčinnější. Nicméně není vždycky jednoduše, jednoduché je uh, pochopit. Iniciativy jako naše dnešní konference jsou velmi důležité, protože vytvářejí uh, mosty a představují velmi důležitý krok směrem k naplňování naší politiky sousedství. Ještě důležitější je ale to, abychom budu, bu, přemýšleli o budoucnosti eh, těchto regionů, eh, kterou máme před sebou. My si ceníme politických procesů, ke kterým dochází eh, v Tunisku, v Libii, v Egyptě, ale i v dalších zemích tohoto regionu, například v Maroku. Organizace voleb, eh, sepisování ústav, to je velmi důležitý komplexní úkol a my, Evropané, eh, to známe velmi dobře. Rád bych v této souvislosti zdůraznil dvě věci z evropské zkušenosti. Za prvé, demokracie eh, musí být efektivním nástrojem ve volbách získáte nadpoloviční většinu, ale abyste mohli schválit ústavu a e, utvářet budoucnost země, potřebujete široký konsensus, potřebujete e, sp, e, veřejnou zprávu a potřebujete příslušnou většinu. To znamená, že musíte naslouchat lidem tak, aby eh, jste mohli respektovat jejich myšlenky. Každý musí mít právo vyjádřit svůj názor. To je jediný způsob, jak vytvářet inkluzivní instituce, které budou eh, reprezentovat celé, eh, celou zemi, celé obyvatelstvo. Pan předseda Brock zcela jasně řekl, že rozdělení moci Eh, jsou klíčovým prvkem demokratických reži- je klíčovým prvkem demokratických režimů. Eh, a zároveň je, tu, mm, je potřeba zaručit možnost změny, přechodu moci. Možnost být eh, ve volbách poražen a zase zvítězit, to charakterizuje demokracii. Nicméně demokracie nefunguje, pokud instituce nejsou ve vzájemné rovnováze, pokud soudnictví není nezávislé a tak dále. Ustavotvorný proces je pouze začátek. Všichni, všichni političtí, sociální aktéři se musí zavázat demokratickým zásadám a praktikám. Pokud se to nepodaří, tak výsledek eh, bude pouze další autoritářský režim, který nebude respektovat důstojnost a práva obyvatel. V tomto smyslu vám vás mohu ujistit, že eh, plně podporujeme eh, cestu těchto zemí směrem k demokracii. Jak eh, pravděpodobně víte, Evropský parlament každý rok uctívá výjimečné osobnosti, které nasadily život v boji za netoleranci. Je to Sacharovova cena. A síť, která já tedy zodpovídám za tu síť zpětou s touto cenou. V roce 2011 byla Sacharovova cena eh, udělena eh, pěti aktivistům arabského jara. Ahmed El-Zuber a další z Libie, Razan Zejtune a Ali Fazaj ze Sýrie a Mohamed Boazí z Tuniska. Pokud zapomeneme, odkud pochází pokud zapomeneme na lidi, na mladé lidi a ženy, které ztratili život během těchto revolucí, tak nebudeme mít úspěch. Ben, když pan předseda Mazuky eh, promluvil Evropskému parlamentu v únoru tohoto roku, zdůraznil, že tyto revoluce nejsou národno, nacionalistické a xenofobní, eh, ale že jsou sociální a eh, demokratické. My se domníváme, že lidská práva mají být respektována na celém světě a že nemohou být předmětem kulturních specifik a kulturního relativismu. A kromě toho je potřeba se postarat o hospodářské, hospodářský rozvoj, o hospodářskou obnovu, protože právě hospodářský růst je klíčem ke stabilizaci. My jako Evropská unie to ní známe velmi dobře. Bohužel je tomu tak, že ekonomický pokrok v arabských zemích je příliš pomalý to je nepřijatelné. Musíme najít prostředky, jak hospodářský růst eh, podnítit, eh, mobilizovat, tak aby především mladá generace měla mm, pracovní místo a tím i důstojnost. To je jediný způsob, jak můžeme utvářet optimistickou budoucnost pro všechny naše země. Já doufám, že díky naší dnešní diskuze se nám podařilo eh, hovořit o úkolech, které máme před sebou ve vzájemném respektu, ve vzájemné důvěře, protože i země arabské Svatého jara si zaslouží mír, prosperitu a stabilitu. Ještě jednou děkuji všem přítomným, děkuji paní předsedkyně a děkuji všem, kteří přispěli k úspěchu této konference. Já vám děkuji za vaše laskavá slova a za moudré poznámky. Dámy a pánové, eh, tím se dostáváme na konec dnešního eh, dne této konference. A také eh, tady v Evropském parlamentě, protože zítřejší program, který začíná v 9 hodin, bude probíhat eh, v budově eh, univerzitní nadace v ulici Egmont 11, eh, tady v Bruselu, není to odsud daleko. A samozřejmě, že vám příslušní eh, pracovníci z Carnegie Foundation ukáží cestu. Já mám to potěšení, že vám velice děkuji za eh, účast, za vystoupení a chci také poděkovat spoluorganizátorům tohoto nesmírně zajímavého semináře, který je o to zajímavější, že byl jak bylo řečeno několikrát, vlastně prvním takovým kontaktem o lidé, kteří byli, nebo o lidech, kteří byli pozváni. Toho bylo řečeno mnoho, ale eh, oni sami se doposud až do dneška nemohli vyjádřit, včetně zástupců stran, kterým se říká eh, islámské strany a které se hrávají tak velice důležitou úlohu ve svých zemích. Všem vám tedy velice děkuji za příjemné odpoledne, přeji vám hezký večer a eh, dobrý pracovní den zítra. Děkuji. Ale musíš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 Dámy a pánové, tímto zahajuji schůzi. Dostáváme se k hlasování o stanovisku paní Weber. Ta není přítomna, proto nám taky nemůže překážet. Dostáváme se k odstavci 1, pozměňovací návrh 1 ve dvou částech. Je to návrh kolegy Gálera, který se momentálně nachází na ne až tak nebezpečné misi, jakožto šéf volební pozorovatelské mise v Pákistánu. A musím podotknout, za, za těchto okolností, když si uvědomím, co se tam děje, si myslím, že bychom měli kolegovi a dalším kolegům, kteří tam odcestovali, projevit uznání toho, že měli odvahu převzít takovýto úkol. Paní Šáke, máte slovo? Ne? Omlouvám se, pane předsedo, myslela jsem si, že už hlasujeme. Herr Generalsekretär Gonzato, vielleicht kann man diese Bemerkung auch mal als Beispiel im Protokoll festhalten. Pane generální tajemníku, možná byste mohl zaznamenat do zápisu tuto poznámku jako příklad. Kdo je pro část 1, pozměňovací návrh číslo 1? Kdo je proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh číslo 3,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 Končím hlasování. Zpráva byla přijata 48 hlasů pro, žádný hlas proti a jeden člen výboru se zdržel. A tu osobu si najdeme. A nyní jsme u zprávy paní Šáke. Má někdo k tomu nějakou poznámku, paní kolegie? Není tomu tak. Kdo je pro kompozní návrh číslo 1? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jsme u návrhu 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále kompromis číslo 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Poznávací návrh číslo 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ale mám pocit, že to bylo zamítnuto. Číslo 59. Končím hlasování. 25 hlasů pro, 26 hlasů proti, bylo to zamítnuto. Jsme o návrh číslo 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zdá se, že to bude stejná většina, ale bylo to příliš těsné. Končím hlasování. 30 pro, 22 proti schváleno, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh číslo 62, ale pouze v omezené formě, kde pro, proti, strželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, strželi se, schváleno. 66 pro, proti, strželi se, Kdo je pro číslo 65? Kdo je pro? Kdo je proti? Bylo to schváleno. Ano, oni hlasovali pro. Šedesát šest, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamknuto. sedm pro. Proti. Zdrželi se. Mám pocit, že návrh kolega Landsbergy se byl přijat za pomocí komunistů, ale ověřujeme, zahoji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 24 pro 28 proti. Ta aliance nestačila. 68 pro, proti. Zdrželi se.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 zdrželi se, schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Ověříme. Číslo 74. Končím hlasování. 28 hlasů pro, 25 proti. Návrh byl přijat. Kompromis 4 pro, proti, chceželi se. Schváleno. Návrh číslo 79 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 81 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 82 pro? Proti? Schváleno 83 pro? Proti? Zdrželi se bylo to těsné. Ověříme. Číslo 83. Končím hlasování. 26 hlasů pro, 29 hlasů proti. Bylo to zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 30 hlasů pro, 24 proti. Schváleno 94 pro. Proti. Zdrželi se. Pravděpodobně tatáž většina, tedy schváleno. Ano, akceptujete. Dobrá. 95 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 96 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Dvacet osm hlasů pro, dvacet dva proti, bylo to schváleno. A protože kolega Šaroj Zlovský měl tři hlasy, stále to nestačilo. 97. Pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 98. Pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 99. Pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 100. Pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 101. Pro? proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 23 pro, 27 proti, zamítnuto. 102, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 26 pro, 29 proti, zamítnuto 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 115. Oddělené hlasování, kdo je pro první část, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Socialisté nehlasovali. 117. Končím hlasování. 26 pro, 25 proti, bylo to schváleno. 116 odpadá, Ano, správně. Takže 119. Kdo je pro 119? Proti? Zdrželi se. to. Kompromis 7. S ústním pozměňovacím návrhem. Paní zpravodajka? Děkuji, pane předsedo. My bychom pouze chtěli zamítnout ústní pozměňovací návrh a návrhy a hlasovat pro kompromisy, protože ten jednání bylo v konstruktivním duchu. To znamená, že bychom se tady chtěli držet toho ústního pozměňovacího návrhu. Děkuji. Kdo je pro kompromis 7? Kdo je proti? Ověříme. Končím hlasování. 30 pro 27 proti, bylo to schváleno. 126, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 127 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. 26 pro, 30 proti. Zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 129 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Pan Sariusz Wolski. Právě hlasujeme. A nyní je to ukončeno. Nyní jsem hlasování uzavřel. Three votes are still missing. Stále ještě nám chybí tři hlasy. 23 pro, 34 proti. to. 131 pro. Tedy 130, promiňte, říká předseda. 130 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 131 pro, Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. 27 pro, 32 proti. Zamítnuto. 132, 136 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 133, 137 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 140 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u kompromisu 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 149 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 28 pro, 32 proti, zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 159 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 160 pro, proti. Geoffrey, to bylo jak? To bylo proti? nebo pro? Musím říct, že váš hlas rozhodl. Takže to bylo schváleno. 161 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, ověříme. Končím hlasování. Končím hlasování. 31 pro, 28 proti, bylo to schváleno. Máme zde o jednu osobnost z EPP navíc. Samozřejmě osobností z EPP není nikdy dost. A jsme u 162 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 163 pro, proti, schváleno. 164 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 165 pro, proti, ověříme. Končím hlasování. 28 pro, 27 proti. Bylo to schváleno. 166 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 167 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 169 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 170 pro, proti, zdrželi se schváleno 171 pro, Kratší e, znění, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 12. Dobrá. Pokud by socialisté hlasovali v prvním kole, nepotřebovali bychom kolo druhé. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 12 pro. Proti 3 se schváleno. Kompromis 13 pro. Proti 4 se schváleno. Kompromis 14 pro. Proti 4 se schváleno. 23, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 25 pro, proti, zdrželi se schváleno, 26 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní návrh číslo, respektive kompromis 16. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Číslo 36, ne, říká pan předseda, to odpadá. 39, kdo je pro 39, proti, zdrželi se zamknuto. 40 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. 27 pro 30 proti, takže zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno. Trojka pro, Chcete ověřit dvojku? Končím hlasování. Třicet tři pro, dvacet sedm proti. Schváleno. Trojka, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Čtyřka pro, proti, zdrželi se zamknuto. Pětka pro, proti, zdrželi se schváleno, šestka pro, proti, zdrželi se zamknuto, sedmička, osmička pro, proti, zdrželi se zamknuto, devítka pro, proti, zdrželi se zamknuto, desítka pro, proti, zdrželi se zamknuto. ústní návrh číslo dvě pro, proti, zdrželi se schváleno, dvanáctka pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 13 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto 14 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme čtrnáctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, 27 proti. Návrh byl přijat. A jsme tím u elektronického hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva byla přijata 54 pro, jeden člen se zdržel a jeden hlasoval proti. Slovo má paní Ibrisagič, prosím. Konečně. Pane předsedo, jménem EPP jsem chtěla říci, že my jasně chápeme, že tato zpráva se týká eh, situace sdělovacích prostředků ve světě a ne v e, Evropské unii. Chtěla jsem to pouze jasně říct, aby to bylo zapsáno do protokolu. Děkuji mnohokrát, e, zapíšeme to, ale ještě bych chtěl jednou zopakovat. Myslím si, že je to správné, že v takovéto zprávě stojí, že Evropská unie musí být příkladem. Ale toto není zpráva o vnitřní situaci v Evropské unii. Budeme hovořit, do, měli bychom velké potíže s ostatními výbory. Musíme dbát na to, jaké jsou kompetence a e, budeme mít pravděpodobně zprávu o mediální politice, kterou bude příslušný výbor právě v tomto kontextu, z této souvislosti vypracovávat z tohoto důvodu, prosím, abyste dbali o to, že to politicky žádoucí, co ovšem nespadá do kompetence AFETu, nepředkládejte prosím toto jakožto pozměňovací návrhy na pléno. K tomu je třeba využít jiné výbory, které jsou pro tu konkrétní oblast kompetentní. Je třeba, abychom respektovali pravidla. A pokud souhlasíte, tak rovněž eh, tak takto připomenu odpovídající službě. A nyní se dostávám k zprávě Milana Mona.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 ústním návrhem pana Roučka. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 46 pro. Ne, říká pan předseda. Ano. Ano, číslo 46. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamknuto. 54 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamknuto. To jsou návrhy, kde se po, znamená, že je to v podstatě v kompetenci výboru INTA, ale je to smíšená situace, takže hlasujeme. Číslo 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 62, 63, kdo je pro, proti, zdrželi se zamknuto. 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, ale raději to ověříme. Byl to návrh číslo 64, zahajuji hlasování. Nyní je hlasování u konce. 23 pro, 33 proti, bylo to zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u čísla 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u kompromisu 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 dělené hlasování, kdo je pro první část. Děkuji, bylo to schváleno. Eh, můžu se taky zeptat, kde je proti. Zdrželi se, dobrá, bylo to tady přijato. 86. druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ale raději to ověříme. Končím hlasování. 23 pro, 34 proti. Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Ne, říká pan předseda 87 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 89 ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, Zdrželi se schváleno. Návrh 93 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Mám pocit, že to bylo zamítnuto. Že to bylo jasné? Ne. Končím hlasování. Kdo chtěl, aby se to ověřovalo? Kdo to byl? Někdo tady říkal, bylo, že se to má ověřit. Já si to zjistím, kdo to byl. Jsme tedy u návrhu číslo 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 98 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100 trojka, mm, ne, 102, opravuje se pan předseda, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 104 pro, pro, zdrželi se schváleno, 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. A jsme u návrhu 110 ve třech částech. První část pro, proti, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část odpadá. 111 pro. Aha, první část byla přijata, takže to jubilom se slaví dál. Takže musíme hlasovat o třetí části, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 114 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 116 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 118 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 118 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 119 ve třech částech, kdo je pro první část, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, vyškrtnutí slova liberál, kdo je pro, proti, zamítnuto. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se zamknuto 130 pro, proti, zdrželi se zamknuto 131 pro, proti, zdrželi se zamknuto Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 135 pro, proti, zdrželi se schváleno. 136 jakožto dodatek ke 135, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 139 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto pro, proti, zdrželi se zamknuto, 144 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 145 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 146 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 147 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 148 pro, proti, zdrželi se zamknuto, 149 pro, proti, zdrželi se zamknuto. Orální ne- musní návrh číslo 4, pro, proti, schváleno 151 pro, proti, zamítnuto 152 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, Kompromis 17. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 165 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 150, 169 pro, proti, zdrželi se ověříme. Návrh Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 170 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 19 pro, proti, zdrželi se schváleno, 177 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 195 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh číslo 100 197, 197, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 198 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 200 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 202 pro, proti, zdrželi se schváleno, 203, odpadá, devítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, desítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, jedenáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis jedna pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis dvě Omlouvám se, návrh číslo 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, třicítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 32 s ústním návrhem, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 pro, proti, zdrželi se schváleno, jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno, trojka pro, proti, zdrželi se schváleno, čtyřka pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 26 pro, 30 proti, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní elektronické hlasování. Končím hlasování. 47 hlasů pro, 6 proti, 5 členů se zdrželo. Ehm, bylo to tedy přijato. Kolegyně a kolegové, mám pro vás návrh a pokud budete souhlasit, tak prosím, aby se to podpořili na frakcích. Prosím o chvilku klidu. Bude se hlasovat o doporučení výboru INTA pro vyjednáváních eh, v květnu. A eh, to ten náš návrh je naplánován na červen. Podle mě to nemá smysl. Já si myslím, že by ta rozprava měla být společná, že bychom měli diskutovat o obou aktech dohromady a ne dvakrát. Souhlasíte s tím? transatlantická eh, diskuze v Intě a v Afetu by měla mm, proběhnout zároveň jako společná rozprava. Prosím, proberte to ve svých politických skupinách, tak abychom se mohli domluvit na změně programu a sekretariát učiní všechno pro to, aby ta změna byla eh, možná. Skončím zasedání.